Uh, Vážení kolegové, můžeme začít s hlasováním. Už jste připraveni? Můžeme začít hlasovat? Promiňte, ticho prosím. Musíme začít. Už se připozdívá. Máte všichni hlasovací karty? Především bych vás chtěla informovat o tom, že včera jsme měli schůzi koordinátorů a rozhodnutí, skončili jsme velmi pozdě a rozhodli jsme o spoustě věcech a během dne vám dodáme informace o těchto rozhodnutích a navrhuji, pokud eh, nebude do pátku mít nikdo připomínky, takže do 12. hodiny v pátek, pokud nám nic nedojde, tak budou tato rozhodnutí přijata. Dnes hlasujeme, v 10 přijde pan komisař Navračič a v půl třetí odcházíme z parlamentu a jdeme na návštěvu. Čili hned začneme. Začneme s hlasováním a začneme se zprávou kolegy, kolegy o, o evropském kulturním projektu. Vy víte, že tento projekt byl předložen 23. března. Do 30. března se mělo e, ukončit předložení pozměňovacích návrhů. Měli jsme spoustu e, pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za podporu. Byla provedena dobrá práce i na kompromisech. E, hlasování bude dosti dlouhé. Řeknu, Ptám se eh, kolegy Diakonu, jestli k tomu chce něco dodat, nebo ne, nemusíme. A questo a pro. Že otevírám, zahajuji hlasování. Eh, pozměňovací zpráva kompromisní číslo 4, eh, odstavec 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A jdeme na 38. Ten byl pozměněn Toto pozměňovací zpráva číslem 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 39, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, odmítnuto, nepřijato. E, pak je tady pozice tran 6, kdo je kdo, kdo je proti, kdo se zdržel, odmítnuto. E, dále návrh regi 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Potom 40 Winkler, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel eh, odmítnuto. 41 Dragiči, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zdá se mi odmítnuto, nepřijato. Eh, prosím vás ještě jednou, budeme hlasovat. Možná se mýlím, ale radši to ověříme, takže otevírám hlasování. Končíme Promiňte, zahajuji hlasování. A manka un... Chybí. Máme jeden hlas navíc u zelených. Ano, zelení. Dobře. Tam nefunguje zřejmě hlasovací zařízení. Šlo by to nějak opravit. A mohla byste se přesunout na jiné místo, prosím. Takže. A hlasujeme. A nyní konec hlasování. Takže přijato. Takže pokud je to přijato, jdeme na 43 za Gorakis. Ne, promiňte. Ano, promiňte, bylo to odmítnuto, takže 42, Maragal, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 43, Zagorakis, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromisní návrh 5, zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Jdeme na 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Libačka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 50. Maragal. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Prosím vás, ne, znova. Odhlasujeme elektronicky. Hlasujeme. Končíme hlasování. Takže jeden hlas odmítnuto. 51, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo přijal? Zdržel se? Přijato. 53, Maragal, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 54, Dragiči, pro? Kdo proti? Zdrželi se? Také zde elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končíme. Zase o jeden hlas odmítnu to 56, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnu to. Takže budeme znova hlasovat 56 elektronicky. Končíme hlasování. Přijato. Přijato o jeden hlas. 57. Promiňte. Takže musíme jít na 37. Trán, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 58, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato 59. Pro, kdo je proti, zdržel se, přijato 60, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato 61, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, eh, odmítnuto 62, je pro, proti, zdrželi se nepřijato. 63 pro, proti, zdržel se přijato. A zde jsou různé návrhy regi 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Regi 7, kdo je pro, proti, se zdržel odmítnuto. Osmička, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Odmítnuto. Regi 9, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se a zde budeme elektronicky hlasovat. Regi 9. Končíme hlasování. Takže zamítnuto pro jeden hlas a regi 10. Regi 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Regi 11, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se Zamítnuto regi 13, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. Zamítnuto regi 16, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pak zde máme mm, 64, přijato. Potom kompromisní návrh 6, zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A jdeme na pozměňovací návrh 67, který byl podměn ústní návrhem 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 69, pro, proti, zdrželi se přijato. 70, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. 71 pro, proti, drželi se a taky ověříme elektronicky, zahajuji hlasování a končíme hlasování. Takže zamítnuto 72, <clears throat> kde pro, proti, zdržel se přijato. Tran 32, kdo je pro, proti, zdrželi se Zdá se mi, že to tran 33, kdo je pro, proti, se zdržel, přijato. 73, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ne, radši to ověříme elektronicky, čili 73. A trochu pomaleji. Takže 73 zahajuji hlasování. A končíme hlasování. Zamítnuto. 74. je pro, proti, zdrželi se. Přijeto. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď 77. Omlouvám se. 76. 76, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 78, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 77, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 79, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Regi 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 80, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 81, změněno ústním pozměňovacím návrhem 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 82 s ústním pozměňovacím návrhem 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Tran 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tran 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Hlasujeme teď. Tran 16. Končím hlasování. Schváleno. 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 86 pozměňovacím návrhem 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme. Není to jasné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A dále kompromis 7. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní 90. Kdo je, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 93. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 94. Kdo je pro? 94. To už je schváleno. Omlouvám se, říká předsedkyně. 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 96, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 97, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 98, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 99 s ústním pozměňovacím návrhem 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 100, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 101, to je staženo, 102, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. O, ověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování.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 Zdržel se? Schváleno. A nyní kompromis 8. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 112 je stejné, takže přejdeme na 113. Malteze, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 114. Word. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 115. Sto sedmnáct, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 118, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 116, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 119, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 120, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 121, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 122, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 123, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 124 ním pozměňovacím návrhem 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 125, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 126 ústním pozměňovacím návrhem 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 127, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Tran 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Tran 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tran 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tron 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tron 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tron 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tran 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Stran 19. Zahajuji hlasování. Ke 14. Tran 14. Elektronicky uvěříme. Končím hlasování. Zamítnuto rozdělem jednoho hlasu. Tran, tran 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Trend 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Trend 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Trend 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tran 31 elektronicky ověříme teď. Končím hlasování. Udělala jsem předtím chybu schváleno. Regi 2, kde je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Regi 3, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Regi 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Regi 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 9. Zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A jdeme na návrh 135. Garcia Perez. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 136, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 10, zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní návrh 138, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 139, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 140, kdo je oddělené hlasování žádá, žádají socialisté. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Elektronicky ověříme hlasování o první části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Já jsem viděla vaši skupinu, kdy se hlásili, když jsem se ptala. Asi proti omlouvám se, říká předsedající. Nedívala jsem se na správnou osobu. Dívala jsem se na špatnou ruku. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 141, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní 143, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 144, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 145, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Tran 2. Kdo je pro? Proti? Kdo je proti? Kdo je pro? Teď proti? Děkuji. Zdržel se? Zamítnuto. Tran 3. Elektronicky oběříme Zahajuji hlasování. Než... Končím hlasování. Schváleno o dva hlasy. Tram 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Omlouvám se, říká předsedající, je to totéž. Je to jasné. Tran 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Tran 4. Ukončuji hlasování. Zamítnut. Je to tak natěsno, že je to těžko vidět. Tran 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zdá se, že je zamítnut, ale prověříme to. Takže hlasujeme o TRAN 5. Ukončuji hlasování. Zamítnut. Je to hodně natěsno. TRAN 17. Pro? Proti? Zdrželi se. Schválen. Přijat. TRAN 18. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Tran 22. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Tran 23. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Tran 24. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Tran 25. Pro. Proti.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 Zamítnut. Tran 36. Pro. Proti. Strželi se. Zamítnut. Tran 38. Pro. Proti. Strželi se. Zamítnut. Musíme doplnit ještě jeden, který není na seznamu. A je to Tran 39. Chybí nám ze seznamu, na seznamu. Spravodaj je, pro, spravodaj je proti. Budeme hlasovat. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Regi 14. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Regi 15. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis 11. Zpravodaje. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. A přecházíme na návrh 152. Winkler pro, proti, zdrželi se, přijat. 153 pro, proti, zdrželi se, přijat. 154 pro, proti, zdrželi se, přijat. Tran 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 156, Winkler pro, proti, zdrželi se. Přijat. 157 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Takže přecházíme na návrh 158. Krasnodebsky pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 159 s ústním pozměňovacím návrhem 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 160 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12 zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijat. A jdeme na návrh TRAN 20. Pro, proti, zdrželi se přijat. TRAN 30. Pro, proti, zdrželi se přijat. 167. Pro, proti, zdrželi se přijat. 168. Pro, proti, Zdrželi se. Prověříme to. Zahajuji hlasování. O návrhu 168 uzavíráme hlasování. Přijat. 169 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 170 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 1 zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 8 Zagorakis pro, proti, zdrželi se přijat. 10 návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Ověříme dobře. Desítka. Hlasujeme o návrhu číslo 10. Uzavírám hlasování. Přijat. 17 hlasy. 12? Ne, 11, omlouvám se, 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 12. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 14 Ano, můžeme to zkusit, můžeme to prověřit třináctku, takže zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. rozdílem jednoho hlasu. Není to snadné. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Úvodní ustanovení B, návrh 16 pro, proti, zdrželi se přijat, 17 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis dvě zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 22, Krasnodebsky pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 27, Krasnodebsky pro, proti, zdrželi se, přijat. 28, pro, proti,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 Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 34. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Právní odůvodnění 1. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 2. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 3. Winkler pro, proti, zdrželi se. Přijat. A nyní závěrečné hlasování o návrhu zprávy jako takovém. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Gratuluji zpravodaji, 22 hlasů pro, a nikdo proti, eh, dvě zdržení, takže gratuluji ještě jednou panu Diakonovi za jeho velké, velkou práci i stínovému zpravodaji, i sekretariátu. Je to opravdu důležitá zpráva, eh, kterou jsme zne eh, schválili pan Diakonu. Já se omlouvám za ten velký počet pozměňovacích návrhů. Ale ukazuje to, jak velký zájem máte o toto téma. Takže v podstatě eh, moje omluva představuje poděkování. A není to jenom formalita, jako na Oscarech. della draft opinion di Bogdan Zdrojewski sul je to zpráva o trialogu pro rozpočet na rok 2016, jak vy víte. Eh, byl předložen 4. května, pozměňovací návrhy byly předloženy 12. května a je tady 30 pozměňovacích návrhů. Vy víte, že po včerejší schůzce eh, jsme čelili různým krokům. Nyní bychom měli tedy dát eh, pověření k vyjednávání pro eh, rozpočet a bude se to řešit na plenárce v červenci. Eh, kolega chce k tomu něco říct, ne? Takže můžeme začít. Začneme hlasováním, takže pozměňovací návrh 8, kdo pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Devítka. Devítka, kdo je pro, proti, zdržel se? Schváleno. 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 11. Oddělené hlasování. žádej socialisté první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Možná schváleno, ale elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování o druhé části návrhu 11. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Stržil se? Schváleno. Kompromis 1. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Stržil se? Schváleno. A nyní kompromis 2. Zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní návrh 21, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 22 s ústním pozměňovacím návrhem Petry Kamerevert, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3, zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 1, Helga Triple, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Eh, Recital 3. Chcete ověřit dvojku? Bylo to jasné, říká předsedající. Dobře. Zahajuji eh, hlasování k návrhu 2, eh, preambule A. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Preambule A, návrh 3, Luigi Morgano, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno závěrečné hlasování o návrhu stanoviska. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže gratuluji kolegovi eh, Zdrojevskému. 21 pro, 2 proti, žádné zdržení. Zdá se mi to krásný výsledek, který povzbuzuje našeho zpravodaje pro vyjednávání o rozpočtu. A nyní přejdeme k posledním zprávě, které budeme hlasovat. Je to eh, zpráva pana Diakonu zase. Takže Ano, ano, můžeme přičíst ještě, přičíst ještě hlas kolegyně Šojdrové k poslednímu hlasování. A nyní přecházíme na možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty. Návrh stanoviska eh, pana Diakonu, ten je dnes velmi zaměstnán. A můžeme začít s hlasováním. Eh, návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Tři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Návrh 8, Nekov, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 1, zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 15, Patrišiel, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 25. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Možná schváleno, ale elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 15 k 10. 26, kdo je 28 Krasnodebský, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 29 Oddělené hlasování žádá EPP. Hlasujeme o první části 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 30. Žulo, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 34 s ústním pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 47 s ústním podbíje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 48. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 49, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 50, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54 Adinolfi, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 56, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 57, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 58. Staženo 59, Evans, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 60, kdo je pro, proti, Zdržel se. Schváleno. 61. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 62. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 63. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. A 65. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. A nyní budeme elektronicky hlasovat v závěrečném hlasování o celém návrhu. Takže Laura, we open, we... Zahájíme hlasování znovu, omlouvám se, a uzavíráme hlasování. Okay. okay. Eh, Takže 23 pro a žádný hlas proti, žádné zdržení, čili obrovský úspěch. Kolega Diakonu, místo předseda, předávám slovo. mikrofon. Mikrofon, Děkuji. Když jsem eh, se rozhodl, že budu eh, podporovat tento námět ve výboru pro kulturu, tak bylo velice málo přítomných kolegů a já jsem předložil. Já jsem vám eh, tedy předložil určitý námět, který byl vypracován v deltě v ústí Dunaje. Takže vám děkuji za tento hlas. A já jsem předložil tedy celou eh, sérii eh, námětů, které mám tímto způsobem a eh, předkládám. Děkuji. No dobře, takže, takže budeme opravdu velice zvědaví na ty vaše další produkty specifického zeměpisného původu. Takže děkuji vám za vaši práci, jsme opravdu velmi přesní a teď očekáváme už příchod pana komisaře Navračiče a řekla bych, že tedy pár minut, nežli pan komisař přijde. Děkuji vám. Vítám vás, pane komisaři. Jsme velice rádi, že náš výbor má tuto příležitost setkat se s vámi a vyslechnout si informace o návrzích a politických směrech ve vztahu ke vzdělání, kultuře, sportu a dalším záležitostem. Já budu pokračovat italsky, když dovolíte. Sono jsem opravdu šťastná, že zde máme pana komisaře a myslím, že to je velice důležitý způsob, který my chceme používat i dále, to je, že budeme mít konstantní e, vztahy s komisí a s výborem pro kulturu a samozřejmě i s radou, protože víte, že pracujeme na, na e, novém období interinstitucionálních eh, vztahů a chceme posilovat tyto vztahy a chceme, aby to bylo co nejtransparentnější, eh, jak pro parlament, tak pro radu, aby byl možný přístup k informacím, aby bylo možné implementovat dobře programy a nám leží na srdci především programy, které spadají do vaší kompetence, myslím na Evropu tvořivou, na Erasmus, na eh, politiku pro mladé a myslím si, že to je téma, které by mělo být ústřední stále pro eh, komisi Junckerovu. Ráda bych také řekla, že toto setkání bude trvat zhruba hodinu a půl, čili budeme mít čas, abychom si vyslechli eh, tak zhruba na 10 minut projev pana komisaře a potom eh, zde budou dotazy a budeme moci i vyslechnout odpovědi. Rád bych, ráda bych zdůraznila jenom eh, některé věci, které mi leží na srdci především. Eh, my máme velkou starost, my jsme zrovna odhlasovali mandát pro eh, rozpočet. To byl pan kolega Zrojevský, který byl zpravodajem a je to mandát pro trialog a pro vyjednávání rozpočtu na rok 2016. My víme, že v těch víceletých programech jsme dostali navýšení, významné navýšení rozpočtu pro Erasmus a tvořivou Evropu, zatímco eh, došlo ke snížení rozpočtu a eh, na další iniciativy. Například u těch pilotních eh, programů máme mnohem menší prostředky. A to, co nás zajímá, je, abychom eh, věděli, zda budeme se moci opřít o váš závazek, že obhájíte rozpočet na rok 2016 a že se vám podaří ho navýšit. Je pravda, že dojde k navýšení, ale víme, že v roce 2016 se, o tom se říká, že eh, budou některé položky, které budou naprosto sníženy, například, například eh, města kultury a ty všechny budou tedy sníženy. Erasmus, to je program, jak bylo řečeno už včera, ten, to je program, který má hodně plateb víc než investic a to musíme e, překonat. Čili já bych vás požádala to, abyste e, se zasadil tady o obhajobu tohoto programu. Pak zřejmě kolegové se zmíní o některých prioritních otázkách. Máme e, obavy i z jednoho politického důvodu v těch deseti bodech Junckerova programu vlastně neexistuje vůbec bod kultura nebo výchova a to se nám zdá, eh, že to je obrovský krok zpátky vzhledem ke strategii Evropy 2020. Musíme se podívat i na ten program Educational and Training 2020. A eh, pro vás také, pod vámi také pracuje vlastně DG pro výchovu a pro kulturu a ti se snaží eh, posílit eh, v těch prioritách Junckerových také úlohu kultury a kreativity, kulturního dědictví. My jsme zrovna odsouhlasili zprávu výboru o eh, zprávu Evropské komise o integrovaném přístupu ke kulturnímu dědictví a jedná se i o výchovné otázky. Myslím si, že Ohledně eh, těchto bodů eh, panuje nepřiměřená pozornost a myslíme si, že tady nebude ani inkluze sociální, ani růst, ani inteligentní růst, pokud eh, bude docházet k redukci školského vzdělávání, pokud nedojde k větší mobilitě studentů a vyučujících po Evropě a pokud se nebudou invest, dělat investice do vzdělávacích systémů. To je zcela ústřední otázka. My bychom chtěli eh, být ujištěni, že se o toto postaráte. A dále eh, se kolegové určitě dotknou i další otázky. V roce 2016 eh, bude tady šance, kde by měly být v programu u komise taky body věnované výchově a kultuře. My jsme pracovali s DG kulturou, s kolegy jsme zorganizovali dobrý seminář, kde jsme hovořili o možných perspektivách, hlavně co se týče eh, studia a výuky, ale chtěli bychom vidět, jak by se mohl tedy mm, zařadit tento bod i do struktury tedy výchovy, do toho programu. A dále bychom rádi věděli, zda se do toho investičního plánu také dostanou body a investice do kultury. Komise ještě nevypracovala ten plán do podrobnosti, ale rádi bychom by tyto otázky byly také ústředními. A posledním bodem, který nám dělá starosti, je to, že bychom chtěli vidět, jak vy společně s kolegem Ettingerem pracujete na té otázce eh, audiovizuální problematiky a copyrightu a přístupu eh, ke kultuře eh, v oblasti obecného digitálního trhu. To jsou tedy otázky, které nás zajímají, budou tam určitě i další otázky, ale to vyplyne z otázek, které kolegové položí. Dnes odpoledne se půjdeme podívat společně do agentury IASEA, e což bude příležitost, jak eh, a pochopit, jak tato agentura pracuje a jak kým způsobem implementují eh, programy a zda respektují také eh, ty body, které my jsme chtěli mít v nařízeních. Eh, máme tedy mnoho starosti, ale dnes určitě pochopíme lépe, jaká je situace, takže vám předám slovo. Děkuji vám za to, že nám věnujete čas a potom budou zde, bude zde prostor pro otázky. Děkuji, pane komisaři. Thank you very much, Madam Chair. děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, Evropského parlamentu a samozřejmě výboru pro kulturu. Já jsem poctěn tím, že jsem mezi vás opět mohl přijít. Není to poprvé. Při poslední příležitosti minulý měsíc jsme mluvili o širších horizontálních otázkách, a proběhl také první dialog o této oblasti a já myslím, že dnešní den nám dává příležitost tady do větší hloubky. Na úvod bych jen krátce něco řekl o třech z mých priorit v této oblasti. Především jde o vzdělání. protože za minulý měsíc se toho hodně stalo. Došlo k zajímavému vývoji. A další vývoj se očekává. A to všechno může ovlivnit i vývoj vzdělávání v nadcházejících měsících. Nejprve bych připomněl, že v podstatě Vzdělání na evropské úrovni je zatím vymezeno jako politika podřízená jiným politikám. To znamená, že základní úkol vzdělávání bylo pomoct procesům a postupům, které mohou podpořit zaměstnavatelnost a vypomoci vzdělávacím institucím a systému vzdělávání vychovávat žáky a studenty, kteří mají větší šanci najít uplatnění na trhu práce. Je to významný jev? A je to rozhodující okamžik. Musíme toho udělat víc z hlediska vývoje, zaměstnavatelnosti. Máme také určité hlavní cíle strategie Evropa 2020, ty jsou stabilní. A dá se říct, že ve vzdělávací politice se přibližujeme hlavnímu cíli. To znamená, že máme dobrou šanci splnit do roku 2020 naše cíle. Samozřejmě zaměstnavatelnost a efektivnější systémy vzdělávání představují zásadní prvek našeho dialogu s členskými státy, s ministry školství členských států. Na druhou stranu, v posledních šesti měsících jsme byli svědky tragických událostí v evropských demokratických společnostech. Připomněl bych Paříž, Kodáň a Brusel. Tragické události, kdy mladí extrémisté zautočili na občany, což naznačuje, že chybí něco základního. Nebo to bylo v našich společnostech oslabeno. A to je demokratická socializace. Takže nový jev v oblasti vzdělávání spočívá v tom, že musíme zjistit, jaké jsou prvky, které způsobují oslabení důvěry veřejnosti v běžné instituce, v demokratické instituce. Z čeho vychází toto odcizení a tento vývoj mezi mládeží? A co můžeme udělat v boji proti extremismu a radikalismu v demokratické společnosti? A samozřejmě jedním z klíčových aktérů v tomto boji jsou systémy vzdělávání, školy, učitelé, protože školy a učitelé jsou klíčovými aktéry v demokratické socializaci, mohou podpořit a posílit demokratické hodnoty a mohou žáky naučit základním sociálním dovednostem, aby se potom dokázali zapojit do hlavního proudu ve společnosti nebo aby dokázali převzít hodnoty demokratické společnosti. A proto my společně s francouzským a lotyšským ministrem školství v důsledku událostí v Paříži a v Kodani jsme spustili nový proces, takzvaný postpařížský proces. Je to politický dialog s ministry školství. Zahájili jsme ho v Paříži 17. března. A cílem tohoto dialogu a tohoto procesu je zmapovat úlohu vzdělávacích institucí, výměna nápadů a osvědčených postupů, z hlediska toho, jak systém vzdělávání, jak školy a jak učitelé mohou podpořit demokratickou socializaci, jak mohou bojovat proti extremismu mezi mládeží. A jak mohou ministři školství spojit síly a spolupracovat na posilování demokratických hodnot a občanství ve školních osnovách. Jak jsem právě říkal, Tento proces byl zahájen 17. března. V květnu se konala Rada pro vzdělávání. Debatovali jsme o novém vývoji v této oblasti. A protože nadcházející lucemburské předsednictví chce v tomto postupu pokračovat, je velká šance, že do konce roku přijmeme závěry rady. Základní prvky tohoto procesu jsou příklady pro systémy vzdělávání, aby získali určité základní kameny pro další vývoj občanských a sociálních dovedností, ale to byla inkluzivní, eh, inkluzivní vzdělání pro všechny děti, aby se posílily vzájemné zájmy, aby se podpořil mezikulturní dialog. Všechny tyto prvky jsou zásadní v tomto procesu. A mou úlohou, co by komisaře, který má na starosti vzdělávání, kulturu, mládež a sport, je podpořit ministry školství v členských státech a v případě federací regionální nebo místní orgány a podpořit tyto procesy, které by mohly vést k posílení demokratických hodnot a demokratické socializace. Druhý bod, který představuje významný nový vývoj, je silnější spolupráce mezi kulturní diplomací a zahraničními vztahy. Teď právě probíhá revize priorit zahraniční politiky a politiky sousedství Evropské komise. Obrátili jsme se na vysokou představitelku místo předsedkyni komise s tím, že bychom určité prvky kulturní diplomacie a vzdělávání a sportu zapracovali i do zahraničních vztahů. Já jsem totiž přesvědčený o tom, že pokud je ve světě nějaká měkká moc, velmoc, tak to nejsou Spojené státy, ale Evropská unie. Protože my nemáme žádnou armádu, nemáme homogenní jednotnou politickou složku. Máme ale kulturu, máme vzdělání, máme sport. A to jsou e, výborné výsledky evropské kultury, výborné výstupy evropské kultury. Evropská kultura představuje referenční bod úplně všude. Evropské systémy vzdělávání jsou dobrým příkladem pro ostatní národy a také pro ostatní regiony. A vidíme, že sport je opět nebo může být velice užitečný pro propagaci myšlenky evropské civilizace a kultury. S potěšením mohu říct, že vysoká představitelka, místo předsedkyně komise a její kabinet a také komisař odpovědný za politiku sousedství přistupují k našim návrhům velmi konstruktivně a znamená to, že je velká šance, že určité základní prvky kulturní diplomacie, kulturních aktivit se do budoucna projeví i v politice zahraničních vztahů v Evropě. Samozřejmě jsem si vědom významu principu subsidiarity. Znamená to, že nechceme nutit členské státy nebo nechceme budovat nějakou nadnárodní úroveň pro kulturní nebo vzdělávací aktivity. Já nechci být jakýmsi superministrem na evropské úrovni. Já chci jen podpořit členské státy, koordinovat jejich úsilí a pomáhat jim. Přičemž v některých oblastech je kulturní diplomacie členských států ta nejefektivnější, to jistě. Ale mohou být i regiony, vzdálenější regiony nebo větší regiony, kde může pomoct společné evropské úsilí v propagaci evropských hodnot, hodnot demokratické společnosti. Když se například evropská rozvojová politika jako součást eh, rozvojové politiky máme i spoustu prvků vzdělávacích politik nebo kulturních politik, A nesmíme zapomínat, že vzdělání, kultura a sport mohou být taky mezi mosty mezi regiony, mezi národy, které nemají přímé kontakty. A třetí věc, jen stručně, chci se ještě dotknout boloňského procesu, protože jsem posledně, když jsem tady byl, slíbil, že vám podám informaci o boloňském procesu, to by ve vzdělávací politice i ve vyšším vzdělávání mohla být do budoucna velká věc. Nejdříve chci poděkovat Kristýně Rybacké za zprávu o boloňském procesu a Ernestu Maragajovi, já nevím. Byl tady, byl tady. Bohužel tady není. Dobře. Protože on byl v Jerevanu na ministerské konferenci o boloňském procesu. Já myslím, že boloňský proces je na jedné straně obrovský úspěch, protože představuje rámec pro dialog zúčastněných zemí o vyšším vzdělávání s tím, že oblast vyššího vzdělávání v Evropě je viditelnější a jednotlivé systémy vyššího vzdělávání se zbližují. Na druhé straně čelíme výzvám v polenském procesu. Potřebujeme provést rekapitulaci, čistě proto, že úroveň systému vyššího vzdělávání je natolik rozmanitá, že pokud chceme v boloňském procesu pokročit vpřed, potřebujeme takovou rekapitulaci a musíme najít dobrá řešení, abychom vyrovnali podmínky aby byly systémy vyššího vzdělávání standardní, jednotné, protože potřebujeme nový přístup k ekvivalentnosti diplomů, titulů, a interaktivnější systém vyššího vzdělávání, evropský systém vyššího vzdělávání. aby ty jednotlivé prvky systému evropského vyššího vzdělávání byly kompatibilnější, anebo aby byly ekvivalentní. To jsou mé hlavní úkoly. A krátce bych ještě reagoval na otázky, které zazněly v úvodním proslovu paní předsedkyně. Rozpočet na příští rok, ano. Já myslím, že hlavní programy jsou stabilní. Řekl bych, že finanční prostředky pro Erasmus Plus a Creative Europe jsou stabilní, nejsou tam problémy. Pro Erasmus Plus máme velmi dobrý rozpočet, takže budoucnost programu Erasmus Plus ohrožená není. neustále zdůrazňujeme růst a pracovní místa a to znamená, že všechny aspekty výdajů na vzdělávání, které mohou pomoct zaměstnanosti a vyhlídkám na růst a pracovní místa na trhu práce, budou k dispozici vládám členských států a projektům. Na druhou stranu bychom chtěli přidělit víc finančních zdrojů postpařížskému procesu, protože já si myslím, že se musíme zasadit za profil občanství v systému vzdělávání a musíme podpořit vzdělávací projekty, jejichž cílem je občanství, demokratická socializace a sociální integrace. A já doufám, že i pro vzdělání a kulturu budeme mít dobrý rozpočet. Evropa 2020 a ET 2020. ET 2020 částečně spadá do portfolia paní Tyson. My velmi dobře spolupracujeme a já myslím, že je to prostě neoddělitelné. Můžeme společně spolupracovat, protože trhy práce, odborná průprava a systémy vzdělávání jsou natolik propojené, natolik to spolu souvisí, že musíme spolupracovat a musíme usilovat o splnění těchto cílů společně. Osamoceně nemůžeme dosáhnout úspěchu. Ochrana kulturního dědictví. Já vím, že Evropský parlament má velice významnou iniciativu. Rada na to právě reagovala. Minulý měsíc na Radě pro kulturu jsme přijali komuniké o ochraně kulturního dědictví. Na druhou stranu Rada právě zakázala dovoz kulturních artefaktů z Blízkého východu a před týdnem, když jsem byl v Oslu, na ceremonii Europa Nostra, jsem také upozornil na to, že potřebujeme účinnější ochranu kulturního dědictví. Dochází k rozvoji spolupráce mezi UNESCO a evropskými institucemi, my se také těšíme na spolupráci s vámi, s vaším výborem, i v tomto ohledu. Evropský strategický finanční plán, ten Junckerův plán. My jsme v kontaktu s Evropskou investiční bankou a s členskými státy a vyzýváme členské státy, aby se přihlásili k té vzdělávací části Junckerova finančního plánu, protože jsou tady příležitosti například pro učňovství, kulturní iniciativy, malé a střední podniky. Nejobtížnější záležitostí zřejmě bude vzdělávací infrastruktura, a to proto, že můžeme investovat do vzdělávací infrastruktury i z regionálních fondů – takže Evropská investiční banka podporuje mobilizaci regionálních fondů účinnějším způsobem, aby se zvýšily investice do in- vzdělávací infrastruktury a odklon finančních prostředků na odbornou průpravu učitelů, na učňovské programy na mobilitu studentů anebo EIT, vývojové, výzkumné a vzdělávací aktivity. Tady by Evropská investiční banka spíše podpořila právě tyto aktivity. A zcela na závěr krátce něco o mé spolupráci s panem komisařem Ettingerem. Tato spolupráce je velmi dobrá. Audiovizuální politika spíš spadá pod jeho portfolio, a máme pracovní skupinu, kterou vede Anders Arsip o modernizaci nebo pro modernizaci audiovizuální směrnice. Já mám na starosti kulturní obsah v audiovizuální politice. Takže k tomu já mohu přispět. A u autorských práv jistě bude ještě příležitost k diskuzi do budoucna. protože bude se o tom jednat i v první fázi vývoje digitálně jednotného trhu a jistě se o tom bude mluvit i tady. Děkuji panu komisaři za eh, vysvětlení jeho politiky a myslím si, že některé z priorit, které zmínil, eh, jsou určitě i našimi prioritami, protože v těchto měsících pracujeme právě Eh, na některých problémech. Vy jste citoval například ochranu kulturního dědictví v Sýrii a v Iráku. To je téma, které eh, se eh, také týká té diplomacie kulturní a my spolupracujeme s výborem AFET v tomto ohledu. Určitě pan kolega Libačka se nyní na něco zeptá. Také follow-up boloňského procesu je pro nás velice významný. Chceme posílit i Eh, srovnávací eh, výchovné systémy, protože jinak nepostoupíme dál. Eh, dále je třeba, aby mobilita byla skutečná a aby byla prospěšná našim, naší mládeži. Dále budeme mít slyšení v září na téma UNESCO kulturní a jazykových odlišností. Bude se jednat o podporu kulturních odlišností i v výchovném procesu. Čili zřejmě tady padnou určité návrhy a parlament se vás bude snažit také nasměrovat. Nyní bych předala slovo kolegům, kteří požádali o slovo. Začne kolega Cver a pak eh, pan kolega Libačka. Máme nějaké problémy s mikrofonem. Budeme asi potřebovat nějakou technickou pomoc. Ne, už je to vyřešeno. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Především chci poděkovat eh, panu komisařovi za to, že nám vysvětlil, jaká je jeho kompetence a zodpovědnost. Jsem velice rád, že jste to právě vy, kdo zodpovídá za tento úkol, protože vás znám a vím, co dokážete udělat. Myslím, že kulturní otázky musí být zapojeny do širšího kontextu, eh, to je eh, role škol, aby vychovávali eh, lidi nejenom pro práci, ale i pro život. Já také souhlasím s demokratickou socializací a se způsobem, o ní jste vyhovořil, protože v tomto období krize se právě děje, že Eh, mladí jsou neintegrovaní, jsou vyloučení ze společnosti, jsou pasivní a nepodílí se na veřejném životě. A to samo o sobě je katastrofa. Takže myslím si, že Evropa potřebuje mnohem větší zapojení mladých eh, i do politiky. A škola je instituce par excellence, která může tento úkol socializace dělat. A my jsme první zodpovědné osoby za to, abychom tuto situaci vylepšili. Eh, samozřejmě škola není jediným vynikem a není jediným zodpovědným subjektem za eh, vyloučení těchto mladých. Eh, svou roli mají i média, rodiny a tak dále. Ale škola je institucí, která opravdu může eh, hodně pro toto udělat. Já jsem velice rád, že jsem zde zaslechl i to, že jsme téměř dosáhli eh, cílu Evropy 2020. Eh, tyto cíle nejsou nicméně nějak zvlášť náročné. Je třeba, abychom během tohoto mandátu se zamysleli také nad novou definicí těchto cílů. Například, pokud hovoříme eh, o indikátorech těch mladých, kteří eh, jsou zapsáni na vysoké školy, tak to samozřejmě jako indikátor nestačí. Není to postačující údaj. Jeden z prvních eh, ministrů, z předsedů vlád řekl, že 80% mladých je zapsáno do třetího vzdělávacího cyklu, ale to absolutně nestačí, to údaj to nám vlastně nic nevypovídá o kvalitě eh, tohoto vzdělání. Možná se jedná o mladé, kteří nenacházejí práci a proto se zapisují do vysokých škol a na univerzity, což vůbec eh, nic pak neznamená. To samé platí o indikátoru redukce takzvaného drop-outu, to také nestačí. Tam je to třeba také změnit. Čili možná bychom se měli zamyslet nad definicí indexu eh, účinnosti výchovného eh, vzdělávacího systému. To je index, který eh, by se měl zakládat na obsahu a který by měl opravdu měřit kvalitu vzdělání v Evropské unii. Takže já bych rád slyšel váš názor na tuto možnost. Můžeme Eh, se zamyslet a můžeme si myslet, že dojde k redefinici těchto indikátorů a těchto cílů, protože eh, v každém případě, eh, co se týče toho třetího vzdělávacího cyklu, nemám pocit, že by i tam došlo k velkému vylepšení. Pan kolega Libáčka. Mikrofon, prosím. Dneska máme problémy s technikou. Už je to v pořádku, pan Libačka? Bardzo děkuji, paní komisarzu, S příjemností, pan... Děkuji, pane komisaři. S velkým potěšením jsem vyslechla vaši prezentaci. Mám tři poznámky. Za prvé, souhlasím s tím, že boloňský proces je významný je to základ pro budování vzdělávání v Evropě. V Evropě panuje společný názor, že eh, informační společnost vlastně pomalu končí a nejdůležitějším otázkou dnes je civilizace poznatku, a co se týče poznatků a znalostí, je potřeba uspořádat věci do správného řádu. Co se týče boloňského procesu, správně jste poukázal na srovnatelnost a, a e, e, kompatibilitu e, různých vzdělávacích institucí, ale aby toto bylo možno uskutečnit, musí být tyto různé systémy velmi tvůrčí a mimo to musíme monitorovat mobilitu učitelů a studentů. To se k tomu velmi hodí. Musíme vědět, co se děje se studenty, kteří studovali na různých školách, jestli po ukončení svých studií se jim podařilo nalézt práci. A jestli eh, ty různé programy, které absolvovali v rámci studií, jsou kompatibilní. A pak jste se dotkl další otázky. Díváme se na vzdělávání jako na proces, který je podřízen procesu zaměstnávání. Jaké možnosti, pane komisaři, vidíte, abychom byli mnohem schopnější tedy v popularizaci duálního vzdělávání, to znamená kombinaci teoretického a praktického vzdělávání. A myslím, že by to neměly být jenom nějaké cirkulární informace o technických předmětech, neboli eh, toto duální vzdělávání by eh, se mělo, eh, by se mělo nabízet i v humanitních předmětech, jinak vlastně o mnohé přijdeme. A mimo to, v kontextu vašeho příspěvku, chci říci, že jsem ráda, že podle vás je pařížský proces důležitý. 21 bodů, který zmínil ministr vzdělávání Francie. Hovořil jste s komisaři, kteří zodpovídají za podobná eh, odvětví, jak eh, využívat internet pro narrativ, který by bojoval proti tomu, co nabízejí a navrhují džihadisté a teroristé? S politováním musím říci, že mladí lidé se orientují především na netu. Možná bychom měli vytvořit zvláštní platformu pro mladé lidi a nějakým způsobem jim umožnit odklonit se eh, od těchto aktivit, kde je mládež vlastně zneužívána ze strany různých extremistů. Otázka tady stojí, jak monitorovat lépe boloňský proces a jak využívat internet pro posilování demokracie mezi mladými lidmi. Pan kolega Lue. Is that working? Yes, good. Okay. Um... Funguje dobře. Vítám vás, pane komisaři, děkuji, že jste přišel. Společné evropské kulturní dědictví je koncepcí, kterou já i moji kolegové spochybňujeme. Skutečně je spochybňujeme. Zvláště ti eh, fed, tu federalistickou a eh, méně přesvědčivou verzi, kterou eh, včera nastínil váš řecký kolega Mavropoulos probíhá jakýsi odklon od tohoto trendu k vlastně samostatným 28 zemím, které by mohly svobodně spolupracovat. A je potřeba se tázat, jestli se to lidem zamlouvá nebo ne. Silná národní kultura, která bude otevřená, ale zároveň dobře identifikovaná a hrdá, to, myslím, lépe pomůže v boji proti extremismu. Takže eh, když se odkloníme od těch teoretičtějších eh, konceptů a podíváme se na eh, ty kooperativní modely a hovoříme-li o vzdělávání spíše produktivněji než vizionářsky, Hovořil jste o Boloně, EKR e podporuje Boloňu, co se týče Erasmus+, plus EKR znovu velice podporuje, ale když se podíváme na Junckerův plán, EFSI a Horizon 2020 a ta, ty, ta, ta snížení, která překvapivě tedy já nepodporuji v rozpočtu, e, přístup k financování pomocí Junkrova plánu e, je omezen k mnoha e, univerzitám v evropských členských státech, zvláště těm univerzitám, které jsou kontrolovány státem a příliš regulovány. Mnohé tyto Eh, univerzity nemají možnost si vypůjčovat eh, peníze a nebo eh, si vytvářet, vytvářet ekonomické celky. Jak tedy propagovat dialog s univerzitami a ministry školství v Evropské unii, tak abychom pozbudili pokrok a přístup k, k financování v tomto důležitém odvětví. Maura. Kolega Maura. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A děkuji také panu komisaři Navračičovi za to, že mezi nás přišel. Rád bych položil dvě otázky. Za prvé, Ta eh, první je pravá otázka, ta druhá je spíše zamyšlením a rád bych věděl, zda to pan komisař bude sdílet otázka. Vy jste se zmínil o důležitosti eh, kulturních rozměrů eh, vnějších eh, vztahů a diplomacie kulturní v politiky Evropské unie. A to ze strany vysoké představitelky pro zahraniční vztahy paní Mogherinové. A mohl byste to trošku rozvést, ten koncept té kulturní demokracie. Jak to vlastně vidíte? Co pod tím konkrétně eh, vidíte? Jakou roli by měla mít kultura v reformě evropské politiky eh, sousedství a zvláště jak jak mobilitu a migraci eh, sladit s touto kulturní politikou. Zajímalo mě také, to, co jste řekl na začátku, když jste citoval eh, celou sérii eh, tragických událostí, abych tedy citoval vaše slova, vy jste se zmínil o Paříži, o Kodani, o Bruselu a, a citoval jste to v tom smyslu, že vidíte odklonění od eh, evropských demokratických hodnot. Já s tím zcela souhlasím, s tím, co vy jste řekl, ale možná Abych ještě dodal eh, k tomuto seznamu, který vy jste eh, sestavil, eh, připojil bych několik otázek, které několik námětů, které nesouvisí s našimi evropskými hodnotami, například konzultace s možným zavedením trestu smrti do jistých evropských států nebo problém imigrace v zemi, o níž se diskutovalo na Štrasburské plenární schůzi. A e, tehdy e, se hovořilo i o vaší zemi původu, to je, z které pocházíte, to je o Maďarsku a hovořilo se o vaší vládě. E, vy jste tehdy byl součástí té vlády, než jste přišel pracovat do Evropské unie. Takže konzultace, které, eh, ke kterým dochází v Maďarsku, eh, jak souvisí tedy s těmi demokratickými hodnotami, které Evropská unie podporuje? já jsem eh, poslouchal ten úvod opravdu pozorně a vy jste se zmínil o uchování kulturního dědictví, ale Nezmínil jste se o tématu tvorby, tvorby kultury. Pokud my se zmíníme o kulturním dědictví a nebudeme myslet na to, jak budeme vytvářet kulturu do budoucnosti, tak jsme ztraceni. Jsme ztraceni už od samého počátku. Národ, který zakládá všechno jenom na svém kulturním dědictví a na minulosti, je národ, který je určený k, ke smrti. Ten nemá před sebou žádnou budoucnost. Já jsem neslyšel tady vůbec žádné slovo o tvorbě, o vytváření kulturního dědictví, nového kulturního dědictví. A dále s odkazem na toto kulturní dědictví opakuji to, co již jsem řekl jindy. Prvním úkolem je to, že vytvořená umělecká díla se musí vrátit do země, kde byly vytvořeny tato díla, kde byla vytvořena, což znamená nejenom to, že tato díla a tyto umělecké předměty, například archeologické předměty, které byly vyvezeny z těch zemí původu a které například eh, Němci odvezli z Řecka, tak to znamená, že tato díla a tyto předměty by se měly vrátit zpátky, ale ta platí i o jiných zemích, například eh, eh, Milécká Venuše nebo Samotrácká sucha nebo části Partenonu, to jsou předměty, které by měly být vráceny do země původu. A k tomu eh, tématu eh, nové kulturní tvorby je nutno říct, že to jsou občané, kteří něco vytvářejí. Když eh, oni sami vytváří politiku, a to ne profesionální politici, ti nevytváří nic nového. Takže zvláště ve vašem oboru, v tom vzdělávání, když, když neomezíme eh, to papouškování, tak eh, nebudou nikdy tito lidé tvůrčí. Ty papoušci nevytvářejí, ty jenom imitují. Nic nevytváří. Takže je třeba vyloučit eh, tento způsob eh, výuky papouškováním a eh, noví studenti a nová tvorba, to je jediné řešení do budoucnosti. A pak zde musíme mít možnost podpořit jakýkoliv organismus, který chce vytvářet vzdělání. My jsme podléhali Turkům a přesto jsme vytvořili univerzity v celém Řecku a v celé střední Asii. Přesto, že proti nám stála turecká vůle, kteří Turci nás okupovali. A zde bych rád připomněl Melinu Merkury, která eh, podporovala téma kulturních eh, měst a řekla, že není eh, nezbytné určitě jenom kulturní město, bylo důležité, je důležité, aby v každém kraji jsme vytvořili eh, kulturní centrum, kulturní město, které by bylo určitým střediskem vír. A nejenom v každém kraji, ale i v každé vesnici, v, v každém národě evropském by měla existovat takováto kulturní města a místa. Například v mé vesnici, odkud já pocházím, eh, je 12 obyvatel a je zde pět muzeí a další muzea se ještě staví. Čili Evropská muze, Evropská unie by se měla přijít podívat eh, do mojí vesnice, aby viděla, co tam eh, bylo vytvořeno. A měla by i podpořit stavbu těchto muzeí, protože v současné době e, ty umělecké památky nejsou uchovávány tak, jak by mělo to být. Takže opakuji, já vás e, zvu, abyste přijali do e, Naxosu a abyste se přišli podívat do mojí vesnice, abyste viděli, co my jsme tam udělali. A Evropská unie by měla si na sebe vzít náklady za stavbu těchto muzeí a těchto budov. Už eh, mě musíte vydržet eh, jenom měsíc tady v parlamentu, protože já jsem předložil eh, svoji demisi toto není moje profese, čili jiní přijdou a e, zastoupí mě, vezmou si svoje místo, já se tedy za měsíc úplně stáhnu. Musíte to se mnou vydržet už jenom měsíc. Děkuji. Hej, pane kolego, není to tak, že my bychom vás museli snést. My jsme velice podstěni tím, že vy jste mezi námi a že vy pracujete v našem výboru pro kulturu a rádi si vyslechneme e, vaše stanoviska a vaše názory. Naxus je opravdu proslavené místo, je to malé místo, ale je to opravdu významné místo a je nám opravdu velice líto, že nás opustíte, to říkám velmi upřímně. Takže to nicméně znamená, že vy předáváte e, práci i ko mladšímu kolegovi a to je také znakem velké šlechetnosti. Pak pan kolega Trupel a potom další, kteří požádali o slova. Paní kolegyně Trupel. Že, že jste přijel, já bych nejprve se dotkla ke studentům a riziku, že budou odcizeni společnosti, anebo že budou dokonce rekrutováni ze strany extremistů, anebo že se přiklánějí k radikálním ideologiím. My také potřebujeme spolupracovat s islámskými komuni- komunitami, které nejsou radikalizovány, protože často mají dobrý vliv na mladé lidi, poskytují jim vedení a podporu. A na druhé straně existují příklady z evropských zemí, kde učitelé muslimského náboženství, kteří jsou vzděláváni v Evropě, učí eh, v evropských školách a to je důležité, protože když se studenti nedozvědí dost o svém eh, náboženství, tak eh, mohou být spíše tedy rekrutováni salafisty. A dále v různých členských státech si mnoho lidí stěžuje na programy Erasmus+, Plus, že menší projekty nejsou realizovány tak, jak by měly, že je tady jasný trend k financování větších projektů a projekty nejmenších škol propadají. Myslím, že je potřeba se k tomu jasně postavit. Já bych ráda, aby v tomto vývoji se nepokračovalo. Tady je nutná změna a moc by mě zajímalo, co se chystáte v tomto směru provést. A poslední poznámka se týká reformy autorského práva. Vy jste řekl, že v nadcházejících měsících se k tomu komise vyjádří. To by mě zajímalo. Doposud máme eh, pojetí teritoriality, na druhou stranu chceme rozvíjet jednotný digitální trh to je ve vzájemném rozporu. Abychom zachovali kulturní rozmanitost a zvláště obsah eh, z malých území, Potřebujeme ten, tu koncepci teritoriality a proto by mě zajímalo, jaký máte názor, tedy v tuto chvíli na toto delikátní téma. Děkuji. Děkuji, předala bych nyní slovo panu komisaři, protože otázek je hodně, takže první kolečko odpovědí. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já se pokusím o stručné odpovědi, obsažné, abychom měli ještě čas na další kolo otázek. Dvě otázky se týkaly hodnocení univerzit a e, určitého zpřesnění hodnocení univerzit, žebříčku univerzit. Existují e, seznamy kvality univerzit z USA, jak víte, a máme také podobný evropský seznam. Probíhá debata, že i metodologicky musíme odlišit evropské styly učení a aktivity vyššího vzdělávání od amerických, eh, protože nejdůležitějším prvkem toho seznamu amerických univerzit je, eh, jsou publikace a eh, odkazy. vztahy se studenty a z místní obcí a také ze znalostní eh, obcí, vztahy mezi učiteli a studenty, eh, to tam nefiguruje v těch seznamech nejlepších amerických univerzit. Zatímco je to nejvýraznějším prvkem evropského eh, systému hodnocení univerzity nejde tolik o e, přenos vzdělávání, jde spíše o vytvoření společenství učitelů a studentů. Takže na toto téma probíhá debata a my jsme naprosto otevření. Jestli se nám to podaří definovat metodologicky a jestli se nám podaří zabudovat tyto předpoklady do e, systému vytváření žebříčku nejlepších univerzit, e, bude to velice užitečné a získáme tak měkčí, evropštější rysy rozlišení kvality univerzit. Duální systémy a popularizace duálních systémů. Myslím, že duální systémy asi jsou nejmodernějším modelem eh, v Evropě. Já se setkávám s ministry školství a práce, kteří již duální systémy zavedli a také jsem se setkal s ministry školství a, vlastně a práce, kteří o tom teprve uvažují. Nizozemsko, Německo, Švýcarsko, Rakousko. Tam tamní politici také uvažují o duálním systému a my ten duální systém musíme teprve vyhodnotit protože ta teoretická vzdělávací hodnota je celkem jasná, ale ta praktická část, ta část toho učňovského školství, odborné přípravy, to především závisí na eh, tedy zapojení eh, průmyslu, soukromých společností, průmyslového odvětví. Takže tam budeme muset se pokusit o standardizaci toho duálního systému nebo společné společné prvky hodnocení. Postpařížský proces a internet. My jsme právě schválili Evropskou agendu pro bezpečnost, která se vyjadřuje ke krátkodobým i dlouhodobým výzvám bezpečnosti v Evropě a máme řadu nástrojů pro boj proti extremismu. Vzdělávání patří k těm dlouhodobým nástrojům díky svým účinkům, které se dostaví až po delší době, ale ku příkladu ochrana údajů, kyberkriminalita a stíhání těchto trestných činů, to patří spíše k těm krátkodobým eh, úkolům a pokud vím, paní komisařka Jourová vede debatu na téma ochrany údajů a online nebo ochrany zákazníků online, což také eh, poskytne větší bezpečnost i pro mladé lidi na internetu. Pan poslanec Luer Pro mě společné eh, kulturní dědictví a federalismus nejsou synonyma. Ku příkladu eh, Franz Liszt anebo Ferenc Liszt. To je téma eh, věčné debaty mezi Maďary a Rakušany. Komu patří Ferenc Liszt, jestli je to rakouský a nebo maďarský skladatel? Já myslím, že je to evropský skladatel, protože jeho příspěvek vlastně patří celé evropské kultuře, nejen maďarské nebo rakouské kultuře, dnes už evropské kultuře. A list patří k našemu společnému evropskému kulturnímu dědictví a není to žádný federalismus. Já bych definoval své stanovisko ne jako federalisty. Já chci zprostředkovávat setkání mezi vámi a ministry školství a práce a dalšími evropskými eh, evropskými eh, orgány. Já si uvědomuji význam subsidiarity a evropská kulturní dědictví je součástí národního a regionálního kulturního dědictví. Nejedná se o cosi homogenního to dědictví je velmi rozmanité. S množstvím vzájemných vztahů. A je velice prestižní. Co se týče Junkrova investičního plánu, my jsme ve spojení eh, s vládami členských států a s univerzitami a právě teď připravujeme workshop, který se bude konat na podzim, myslím někdy v říjnu zde v Bruselu. A chystáme se zorganizovat ještě další regionální eh, workshopy ve střední Evropě, severní i západní Evropě, kde budeme propagovat myšlenku investic do vyššího vzdělávání. Vím, že existují různé modely právní úpravy, ale jsem si jist, že se nám podaří nalézt dobré řešení, které bude v souladu s právní úpravou. Pan Maura. Kulturní diplomacie, politika sousedství, politika rozvoje a kulturní aktivity mohou existovat velice klidně, velice dobře vedle sebe. Eh, jedním z největších úspěchů Evropské unie je evropská kultura. A myslím, že kulturu můžeme popularizovat, pakliže eh, ji posuneme do rámce kulturního, kulturní diplomacie a může to být také dobrý nástroj pro přiblížení se dalším regionům a národům. Především je to mírová diplomacie, to je na tomto nejdůležitější. Kulturní diplomacie, se týká umění, civilizace, mírové koexistence, dobrých a pozitivních hodnot lidstva. Proto je ta diplomacie tak důležitá. Vy jste se také eh, ptali na vývoj v Maďarsku. Já odmítnu odpovědět eh, na tuto otázku. Já jsem během slyšení Eh, jsem vám slíbil, že budu zcela nezávislý na mé eh, rodné zemi, na mé vládě, takže já se nebudu vyjadřovat eh, k vnitropolitickému vývoji ani ve Španělsku, ani ve Švátsku a proto to nebudu dělat ani o Maďarsku pakliže se chcete zeptat na nějaké vzdělávací a kulturní problémy eh, ve Španělsku, Švédsku či Maďarsku. Eh, jsem tady pro řešení těchto problémů. Eh, těch problémů a otázek je mnoho ve všech členských státech, co se týče vzdělávání, demokratické socializace ve škole, ale migrace a trest smrti nepatří do mého portfolia, takže se omluvím. Pan Glesgos. I'm absolutely aware. Já jsem si velice dobře vědom toho, nakolik řecká civilizace přispěla k civilizaci evropské. Je to základ, nebo jeden ze základů evropské kultury. A vzhledem k subsidiaritě bych nerad zasahoval do mezivládních nebo mezistátních vztahů, pokud jde o ochranu kulturního dědictví nebo výměnu kulturních artefaktů nebo objektů. Pokud mezi sebou debatují členské státy o umístění kulturních objektů chráněných zákonem nebo mezinárodními normami, tyto vlády mezi sebou musí tento dialog vést sami. Evropská unie podporuje budování muzeí. V regionálních fondech, ve fondech soudržnosti najdete finanční zdroje. A jsem si jistý, že v Řecku stojí nové budovy nebo restauranové budovy, které podpořily Evropské regionální fondy nebo fondy soudržnosti, protože teď se mluví o takzvaných malých kulturních investicích, to znamená, že regionální fondy podporují ty kulturní investice, které nepřesáhly těch pět, pět milionů. A to znamená, Pani Tupa, naprosto souhlasím. V průběhu debaty jsme slyšeli velice dobré příklady ze severských zemí. S tím, že do státních osnov se zavádí i mezináboženská výchova. Naprosto souhlasím s tím, že víc informací, víc znalostí může vést tomu, že lidé budou vůči sobě navzájem více tolerantní a to je velmi důležité. Pokud budeme znát skutečný islám, pokud budeme vědět, z jakého kulturního pozadí islám vychází, bude to najednou úplně jiné, budeme to vidět úplně jinak, než to, co vidíme někdy na obrazovce, když vidíme ty extremisty. Já jsem se právě sešel s mládežnickými organizacemi v rámci projektu Prosperous a byli tam mimo jiné zástupci mladých muslimů. A byl to velmi dobrý rozhovor o tom, jak zapracovat příspěvek muslimské kultury do tohoto dialogu. A Erasmus Plus a menší projekty, já doufám, ano, dnes odpoledne, dnes odpoledne si můžeme vyjasnit všechny ty detaily. Já myslím, že to bude jedna z nejaktuálnějších otázek dnes odpoledne. Ten postup a hodnocení a cíle projektu Erasmus+. Autorská práva. Já myslím, že by byla chyba, kdybychom chtěli jeden recept pro všechny, pro celou oblast kultury. Máme natolik sofistikované systémy autorského práva, Lší se to v různých oborech. Je to jiné v literatuře, ve filmu, v hudbě, A my se domníváme, že je důležité najít správnou rovnováhu mezi přístupem spotřebitelů na jedné straně a odměnami pro autory a pro umělce na druhé straně. Musíme najít dobrou rovnováhu. Pro mě je jedna důležitá věc přenositelnost. Tím se snad dá vyřešit dilema územnosti versus jednoho trhu, protože když eh, máte nějaký kulturní obsah, můžete k němu přistupovat všude. A další věc je modernizace, ale ne eliminace autorského práva. A to znamená, že musíme modernizovat systémy autorského práva, protože digitální éra a další nový vývoj ty věci mění. Ale musíme ochránit ty základní instituty a základní prvky osvědčených systémů autorského práva v Evropě. Děkuji za odpovědi na tyto otázky a nyní předávám slovo dalším eh, pěti eh, mluvčím. Ráda bych vás poprosila o stručnost. Petr Kamereber, ne, vy ne. To je dobrý příklad. Kolega Evans. Thank you. Děkuji. A děkuji také komisaři za prezentaci. Já jsem s velkým zájmem poslouchala to, co jste říkal o tom postpařížském procesu. Samozřejmě je to věc, o které se mluví ve všech našich zemích. Vyvolává to velké obavy a je velice důležité, abychom se podělili o své zkušenosti ve vztahu ke vzdělávání a radikalizaci. A byla jsem ráda, že říkáte také, že pracujete se všemi příslušnými ministry, protože třeba ve Walesu je eh, vzdělání otázka přenesené pravomoci, máme svůj vlastní systém a my jsme také bilingní země, takže máme bilingní systém vzdělávání. A chci se zaprvé zeptat, jestli pracujete přímo s takzvanými regionálními ministry školství, jestli jsou opravdu aktivně zapojeni do tohoto procesu. A za druhé, pokud je otázku jazyka a menšinových jazyků, já jsem se na slyšení na podzim ptala, co by se podle vás mělo dělat z hlediska jazykové strategie. Nejenom pokud je o úřední jazyky Evropské unie, ale také o ty ostatní a menšinové jazyky. A vy jste řekl, že s panem Timmermansem se tomu budete věnovat, pokud je o práva, aby se zajistilo, že nebude docházet k diskriminaci. Ale když se podíváme na programy EU, zvlášť v audiovizuálním sektoru, máme tam systém hodnocení pro jazyky a menšinové jazyky mají nižší hodnocení než úřední jazyky. Takže vznikají situace, a to nejenom ve Walesu, ale i v dalších zemích, podniky nedostanou evropskou podporu? Protože nejenom mají produkci v menšinovém jazyce, ale mají také vícejazyčnou produkci. Ta také trpí. A mě by zajímalo, co byste nám mohl říct k tomu, jaký nastal pokrok z pohledu jazykové strategie a zajištění toho, že se nebude diskriminovat vůči těm, kteří využívají jiné než úřední jazyky EU. Děkuji. Julia Edward. Ah, ok, sorry. Omlouvám se. Už ten systém funguje, ano. No, krát děkuji, pane komisaři. Já jsem velice ráda, že mohu vystoupit v této fázi debaty protože bych chtěla říct něco k identitě. K naší národní identitě a našem společným evropským identitám. Chtěla bych všem připomenout, že kultura se neustále vyvíjí. Kultura není pevně daná. A pokud si to někdo myslí, tak nežije v reálném světě. Protože my jsme souhrn všeho, co bylo před námi, všeho, co se děje teď, všech provokací, které souvisejí s nejrůznějšími oblastmi života. A mně se líbí především multiplicita mých myšlenek, nápadů. Takže já mohu být někdo ze severu Anglie, jsem někdo z Anglie, jsem někdo ze Spojeného království jsem člověk z Evropy a jsem také eh, občanem země koule. Já myslím, že je velice zjednodušené zaměřovat se na jakési obavy z toho k národní identitě, když žijeme v tak bohatém a rozmanitém světě. A uznávám, že možná nechcete nic eh, říkat o migraci nebo o věcech, které se týkají nějaké konkrétní země. Musíme také uznat, že migranti utvářeli naši kulturu. A o tom teď právě mluvíme. Mluvíme o umění a o kultuře. Mluvíme o problémech s migrací, chodíme kolem toho jako hor- kolem horké kaše, ale jeden z mých příbuzných byl migrantem za francouzská revoluce. A to utvářelo kulturu města Nottingham, do kterého se oni přestěhovali, protože obchod s krajkami se přestěhoval do Nottinghamu kvůli migrantům, celá spousta lidí z jednoho konkrétního města, kteří se tam nepřipadali ve vlastní zemi bezpečně, odešli. A já bych byla ráda, abychom na to pamatovali. Migranti, kteří trpí dnes a který musíme pomoct a které musíme v mnoha ohledech podpořit, bez pochyby pomohou, přispějí k vývoji kultury. A to také patří k diskuzi, kterou musíme vést. Já už jsem v parlamentu rok, měla jsem pocit, že kultura je jakési bitevní pole tohoto výboru. Mnoho lidí by možná řeklo, že kultura a umění nejsou podstatné, že tady neděláme tolik legislativní práce, ale já bych řekla, že kultura je to bitevní pole. Právě u kultury se lidé nejvíc rozčílí, vedou živé debaty. Extremismus je velice znepokojivý pro nás, pro všechny, vzhledem k tomu konfliktu, ztrátě na životech, terorismu, mučení, útlaku ve veřejné sféře, v médiích. A také vzhledem k tomu, co vidíme mezi mládeží. Oni si připadají ztracení, protože my jsme je zklamali. A já bych chtěla vědět něco víc o tom, jak vy a my společně budeme budovat na tom potenciálu, který mají mladí, vzhledem k mezikulturnímu dialogu v evropské společnosti mezi národy, mezi různými skupinami v členských státech a zejména také ve vztahu k třetím zemím, zranitelným státům. Jak to můžeme lépe podpořit? Nejenom přes formální vzdělání, ale i formální, neformální vzdělání a celoživotní vzdělávání, abychom dokázali utvářet lepší humanistické a občanské hodnoty. Musíme také uznat, že umění je nejdůležitější a nejmocnější nástroj, který k tomu máme. A já proto akceptuji a chápu, co jste říkal na začátek, že je to potřeba zapracovat i z zahraniční politiky a já myslím, že musíme neustále pracovat na tom, aby se zvýšil statut a význam této věci v parlamentu i v komisi. Eh, děkuji, eh, kolega Morgan a poslední potom řečník. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Já bych rád zdůraznil eh, některé věci mezi jinými, které je nutno říci. První otázka bude trochu jiným směrem. Rád bych se zmínil o Junckerovu plánu a vrátil se i k úvodu naší předsedkyni. Je tady ta potíž, že výchova a kultura se vlastně vůbec v tom programu Junckerovi vůbec explicitně neobjevují, takže eh, to je velká potíž. A pak je tu také problém investic. Vy máte už představu o tom, eh, jaké priority v investicích by eh, měly existovat v tomto plánu Junckerovu. Eh, to se týká také strategie 2020. Vy jste připomněl, že se mm, znovu bere v úvahu eh, tato strategie, ale některé problémy zůstávají. Například počet vysokošky vzdělaných v Evropě eh, dosahuje úrovně, které není srovnatelné na, se světovou úrovní. Je tady vzrůst tedy těchto lidí. Pak existuje ten, to dvojí, to duální vzdělávání, ale Zdá se mi, že je třeba eh, se věnovat i eh, opouštění eh, školské výuky, hlavně toho, těch dalších nepovinných školských cyklů. To si zasluhuje pozornosti. Víme, že konkurence na mezinárodní úrovni se odehrává hlavně na přípravě lidských zdrojů a hlavně se odehrává v oblasti vzdělání. Rád bych se zmínil ještě o následujícím. Ve vaším proslovu jste hovořil o prioritách, které eh, vy ve vzdělávání budete podporovat i skrze doporučení, která vy eh, předložíte a která eh, my si také přejeme. Zdá se mi, že se zde zdůrazňuje, co si, co bych také rád zdůraznil, totiž toto. Pokud důležitý je problém zaměstnanosti, a zdá se mi, že vás se to taky týká, tak se nejedná jenom o Eh, zaměstnanost, když se hovoří o vzdělání. Jistě, vzdělání, eh, jistě je to obecný problém, ale problém je také eh, obecné vzdělání, které je také velice důležitý. Tam se odkazujeme na ten proces po pařížském procesu. Rád bych upozornil na to, že pokud téma bezpečnosti je příliš enfatizováno, tak to téma vzdělávání je naopak potlačováno. A myslím si, že trochu více pozornosti i s, ohledou, s ohledem na relativismus, který dnes eh, poznamenává velkou část naší kultury, tak by bylo třeba hovořit o demokratických a sociálních hodnotách. Je to důležité, ale je třeba, aby tyto hodnoty byly sdíleny. Takže zde máme i problém eh, neustále eh, neustále kontinuity, tedy eh, my potřebujeme eh, se tím zabývat v našich systémech vzdělávacích. Co se týče toho tématu univerzit, tak já souhlasím s tím, co vy navrhujete, to je standardizované některé aspekty uznávání diplomů. Je tady i téma, které vy jistě sdílíte a to je problém kvality, protože Evropa eh, musí vyžadovat určité úrovně i od studentů, kteří přicházejí z jiných kontinentů. Takže se mi zdá důležité, že vy jste to zdůraznil a že vy jste se zamyslel nad eh, tedy dnešními univerzitami. Hovoříte o eh, systémech, které v současné době existují například ve Spojených státech. Jedná se tedy o hodnocení univerzit. Je tady i téma výzkumu, téma didaktiky a e, tradice evropské ve vzdělávání, což je velice e, důležité téma, které není úplně e, stejně formované ve všech evropských zemích. Myslím si, že budeme mít příležitost, abychom se vrátili i k jiným otázkám. Já vám děkuji za vaši pozornost. Děkuji kolega Nekov a s ním eh, skončíme naše otázky. Pane komisaři, já bych já bych eh, začal latinským příslovím mens sana in corpore sano. Nehovořil jste o sportu a to patří do vašeho portfolia. Během slyšení eh, v říjnu 2014 jste prohlásil, že budete podporovat eh, osvědčené postupy a rozvinete strategii i pro budování sportovní infrastruktury a podpoříte infrastrukturní projekty ve Spartu. Také jste chtěl podpořit sport třemasty miliony euro. Také jste prohlásil, že poprvé uspořádáte na podzim sportovní týden. Mám tedy otázku, a nebo vám chci raději připomenout skandál FIFA, kde 14 vysokých úředníků FIFA bylo zatčeno. To bude mít negativní dopad na sportovní organizace, svazy i amatérské kluby, které jsou důležitými vektory pro sdělení o míru a lidských právech. Je dobré, že Erasmus Plus zde také sehrává určitou roli, protože jeho část se také zabývá sportem. Bojem proti dopingu, sportovním duchem a bojem proti manipulování sportovních utkání. Jedním z cílů eh, Erasmus, eh, Erasmu Plus je podpořit masový sport. Hodnocení programu za první rok ukazuje, že organizace, které se zapojují do masového sportu a které uzavírají různá partnerství, je téměř nekonečné. Jak byste se vyjádřil k těm výsledkům eh, té aktivity podporovat ten masový sport. Moje další otázka se týká i dalších programů, nejenom tohoto. Vždycky se dává přednost větším projektům a malé jdou stranou. Co si o tom myslíte? A obecně vám chci položit otázku, co se chystáte udělat v budoucnu ve prospěch sportu v Evropské unii v nadcházejících letech? Rád bych, abyste celou debatu ukončil tématem sportu, protože je velice důležité, když hovoříme o kultuře, eh, je důležité, jak jsem řekl, zachovat zdravého ducha. Děkuji, zdá se mi, že všechny důležité otázky byly rozebrány. Děkuji všem kolegům, kteří eh, přispěli k této diskuzi. Myslím si, že ten poslední bod ke sportu ehm, bude jistě důležitý. Vy víte, že parlament ve Štrasburku eh, přijal velice důležitou protože to budete rozhodnutí i téma sportu a lidských práv je eh, téma, které ehm, bude jistě v centru naší pozornosti. Nežli proběhne ten týden sportu v září, tak my bychom potom měli mít i slyšení věnované sportu a pak existuje téma eh, ratifikace eh, prohlášení eh, Evropské komise a já vám dám nyní slova, abyste mohl odpovědět na ty poslední otázky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. V rámci postpařížského procesu spolupracujeme s ministry školství i v těch zemích, kde eh, je politika vzdělání delegována, ku příkladu v Belgii, ve Spojeném království. Spolupracujeme tedy s těmi regionálními ministry, co se týče Německa, tam máme vlastně dvojitou strukturu vzhledem eh, vlastně k federaci a spolkovým zemím. Tam je i konference sjezd spolkových ministrů. Na poslední radě o vzdělávání eh, Spojené království zastupoval skotský ministr školství, takže ta spolupráce probíhá. Menšinové jazyky. My se snažíme nalézt dobré řešení i v oblasti autorského práva ve vztahu k menšinovým jazykům. Tam nejde jen o právní otázky, ale i o otázky kulturní. Malé jazyky, menšinové jazyky, úcta k jazykům v Evropské unii. To je aktuální téma na digitálním jednotném trhu. Vidím to optimisticky, protože jedním z klíčových aktérů na digitálním jednotném trhu je eh, kolega Ancirkis, eh, je estonec, hovoří estonsky, to je také malý jazyk, takže jsem si jist, že on eh, je citlivý na jazykové otázky. Musíme ale pečlivě sledovat ten vývoj, protože jednotný trh nesmí vést ke snížení úcty a využívání malých či menšinových jazyků. Madame Ward, ano, zcela s vámi souhlasím, co se týče úlohy a migrantů a toho, jak přispívají k evropské kultuře ta aktuální debata se netýká přispívání migrantů ke kultuře, ta se týká primárně bezpečnosti. Z dlouhodobějšího hlediska eh, odhalíme, jak migranti přispívají, ale momentálně ta vlna migrantů představuje bezpečnostní otázku a netýká se tak úzce eh, kulturní politiky. I přesto ale komise vypracovala vlastní návrh migrační politiky a najdete tam určité prvky, které se zabývají i politiky vzdělávání, sociálního, sociální integrace migrantů a e, významu mezikulturního dialogu při vytváření stabilní většinové společnosti. Úloha mezikulturního dialogu je důležitá i pro mě, proto také se setkávám na evropské úrovni s mládežnickými organizacemi. Právě jsem řekl, že existují různé mládežnické organizace, nejen politické, ale i sportovní a kulturní. A na druhé straně, když jedu na návštěvu do nějakého členského státu, snažím se i tam navštěvovat komunitní centra na místní úrovni a dívat se na propagaci kulturního dialogu pomocí konkrétních projektů a jak se tam eh, podporuje myšlenka sociální integrace či dokonce reintegrace. Pan Morgano. Ano, vzdělávání eh, nelze omezovat pouze na zaměstnanost. Proto také podporuji myšlenku demokratického občanství, protože jednou ze základních funkcí systému vzdělávání je vyučovat k demokracii, vychovávat eh, demokratické občany, kteří by byli znalí podrobných postupů, institucí, práv a povinností eh, občana v demokratické společnosti. Zcela s vámi souhlasím v tom směru, že postpařížský proces a úloha vzdělávání v současné společnosti se netýká pouze bezpečnosti a e, ta dimenze bezpečnosti je pravděpodobně příliš protěžována zřejmě vzhledem e, k aktuálnímu tvaru situace ale pro mě hlavním poslání, posláním vzdělávání je vychovávat eh, mladé lidi v demokratické občany. Eh, pan poslanec Nekov, máte pravdu, já jsem se nezmínil nijak podrobně o sportu, protože my jsme vlastně nedávno hovořili o sportu zde na eh, výboru. Ano, v rámci eh, programu Erasmus Plus máme 300 milionů euro na propagaci tedy masového sportu, lidového sportu a eh, v druhém týdnu září letošního roku se bude díky iniciativě Evropského parlamentu konat první Evropský sportovní týden, protože Evropský parlament je vlastně otcem zakladatelem tohoto Evropského sportovního týdne a já naprosto věřím, v socializující úlohu sportu i díky tomu, že jedním z nejdůležitějších poučení ze setkávání se s mládežnickými organizacemi bylo to, že pozitivní vzory eh, potřebují právě ty místní komunity, aby k sobě přitáhly eh, frustrovanou mládež, která často trpí odcizením, protože v těch místních komunitách jsou Eh, vzory velmi důležité pro socializaci mladých lidí a úspěšný sportovec může představovat takový užitečný vzor. Sport pro mě je o budování komunit, solidarita, spolupráce, soutěž. Zcela podporuji populární lidový masový sport a co se týče mého názoru na skandál v organizaci FIFA. Myslím, že to bylo v úterý večer v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Tam jsem se vyslovil k té události ve FIFA, protože to bylo na pořadu jednání a Evropský parlament také k tomu schválil usnesení. A co se týče těch velkých projektů a malých projektů, o tom ještě bude řeč odpoledne, to bude hlavní téma dnešního odpoledne. Děkuji, pane komisaři. Myslím si, že dneska jsme měli opravdu velice intenzivní dopoledne pracovní. Děkuji vám za odpovědi, které byly velice jasné a myslím si, že budeme pokračovat potom i detailněji v tomto hovoru, ale myslím si, že musíme dát teda jasný signál po našem setkání, že dnes pro Evropu eh, je důležité vzdělání, samozřejmě kromě solidarity a kultura. Čili více pozornosti pro kulturu a já jsem přesvědčená o tom, že vy se o to zasadíte a my po vás chceme, abyste se o to opravdu zasadil s velkou energií, protože pro nás kultura, kreativita, politika pro mladé, vzdělávání a sport, to je všechno velice důležité a myslíme si, že to jsou zásadní vektory pro to, které nám pomohou, abychom vyhráli eh, tuto sázku na krátkou a dlouhou dobu. Čili mm, ne, nesmíme se soustředit pouze na bezpečnostní otázky, a na zaměstnanost. To jsou otázky důležité, ale je třeba, abychom nestratili i hodnoty, které nám leží na srdci. Já sdílím vaši analýzu a dále bych vás prosila, abyste se soustředili na otázku rozpočtu. My bychom chtěli, abyste e, obhájil rozpočet na rok 2016, ale zároveň abyste dosáhli toho, že e, komisař bude otevřen vůči e, návrhům z našeho výboru pro kulturu a na Dále si myslím, že důležité jsou i setkání na regionální bázi, o tom, aby, jak se budou používat investice Junckerova plánu a mnohé země pracují právě na platformě infrastruktur pro vzdělávání a bylo by možná zajímavé, abychom měli i výměnu názorů třeba s vámi, abychom pochopili, kudy se vlastně ubíráme a abychom pochopili, jak nám komise vyjde vstříc a jaký příspěvek nám dá. Budeme mít i jiné příležitosti k setkání. Zatím vám děkuji za vaši přítomnost, zdravím vás. Ráda bych eh, informovala ještě kolegy, že my budeme mít zde ještě informace k trialogu a budeme mít ještě tři sdělení, takže vás prosím, abyste zůstali eh, na eh, schůzku s těmi, které to zajímá. Děkuji vám eh, mnohokrát a uvidíme se v půl třetí, půjdeme společně na návštěvu té agentury. Děkuji. Děkuji.